So, schönen guten Morgen allerseits. Take, take a seat, please. Also the assistance of Pat Zaujměte prosím svá místa. Pokračujeme v našem zasedání a sice bodem číslo 10, což jsou sociální ukazatele v postupu při makroekonomické nerovnováze a já mezi námi vítám pana Pietran Antonia z komise a vítám ho tedy spolu s celým jeho týmem a my bez velkých úvodů nyní komise zahájí svým prohlášením. Máte slovo, prosím. Thank you, Chair. Thank you, members of the uh, employment. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání komise, aby prezentovala svůj návrh tak, aby sociální ukazatele byly zahrnuty do skoubordu při makroekonomické nerovnováze. Tímto způsobem dokážeme více zachytit nerovnováhu v sociální oblasti. My jsme předložili tento návrh a my jsme takto reagovali na jednotlivé subjekty a jedním z těchto subjektů byl také Evropský parlament. A šlo o to, abychom eh, se tímto způsobem vyjádřili k dynamice makroekonomické situace cílem postupu makroekonomické nerovnováhy je, abychom definovali finanční rizika na začátku, tak abychom varovali politiky před tímto rizikem a jde také o to, abychom zabránili negativním dopadům. Také scoreboard je součástí tohoto postupu a tak budeme moci stanovit a odhalit příslušné tendence. Jde o to, abychom tak také v případě nerovnováhy dokázali definovat opatření pro přizpůsobení <clears throat> eh, ta, tyto sociální ukazatele jsou především dva. Jeden ukazatel má lépe reagovat na sociální a politické eh, cíle, které byly zatím, nebyly zatím dostatečně se na ně dostatečně nereagovalo. A za druhé, je tady také institucionální dopady, protože jestliže budeme mít sociální indikátory tak tímto způsobem také vyvážíme diskuze mezi ECOFINem a radou EPSCO. Je tady také jedna věc. Mak makroekonomické sociální ukazatele mohou také spustit příslušné vývoj a to znamená, že ostatní ukazatele v oblasti zaměstnanosti či nezaměstnanosti nedokáží způsobit určité reakce, ale dokáží nás informovat o situaci. My navrhujeme tři ukazatele. A to je za prvé eh, aktivita, aktivi, eh, nezaměstnanost jako taková a nezaměstnanost mládeže. Takže indikátory v oblasti oblasti nezaměstnanosti také mohou odhalit sociální dynamiku. Takže v oblasti aktivity se zabýváme také potenciálními dopady, ale také můžeme nalézt určité nástroje pro přizpůsobení, protože tady se zabýváme také faktory vyloučení z trhu práce a odrazování od trhu práce. Potom dlouhodobá nezaměstnanost se týká především strukturální výzvy. To jsou ti, kteří jsou eh, nezaměstnaní na ní déle než jeden rok či dva roky. A tady to vede také ke zhoršování situace nejenom na trhu práce, ale týká se to také sociálních dopadů v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti, protože dlouhodobá nezaměstnanost se týká především také duch, chudoby. A nezaměstnanost mládeže se týká spíše cyklu ekonomické aktivity a ekonomická aktivita také doprovází první dva aspekty. Také zde na tuto oblast je třeba napřít naši pozornost. Tyto sociální ukazatele v ak- makroekonomické nerovnováze e, jsou důležité, protože jsou klíčovými body, jak lépe hodnotit sociální vývoj. My jako komise se domníváme, že tento návrh je vyvážený. My jsme také konzultovali s radou, s výbory a my také nyní konzultujeme s vámi, s parlamentem a my chceme využít všechny tyto tři ukazatele v následujícím semestru 2016 a také hodláme zpracovat e, zprávu prvního varování pro evropský semestr. Děkuji vám za vaši pozornost. Vielen Dank. Děkuji vám, děkuji za prezentaci. Nyní zahájíme diskuzi za účasti členů výborů, kteří jsou zpravodaji pro evropský semestr. V prvé řadě je to za SAD. Gutierrez Pietro. Sí, días, sí. Dobrý den. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také komisi za účast v této diskuzi. Chci také poděkovat eh, za to, že jste eh, přišli na výbor EMPL, eh, abychom hovořili o těchto záležitostech. Bylo dosaženo určitého pokroku. Evropský parlament už od první a druhé zprávy o evropském semestru v reformě si pak vždy zdůrazňoval, že zapotřebí začlenit sociální a Eh, další indikátory, eh, abychom správně čelili situaci. A my tedy z pomocných indikátorů jsme je převedli do vyšší kategorie, do eh, potřebných ukazatelů, a to proto, abychom měli systém předběžného varování. Eh, abychom tedy měli správně vyvážené makroekonomické ukazatele, jak si přeje parlament a také náš výbor. Jedná se především o eh, rovné eh, zacházení a ukazatele zaměřené na, mm, na zaměstnanost by mohly právě být takovýmto předběžným varováním, protože Eh, nám um, budou umožňovat eh, pochopit, že v určitém místě existuje nějaká nevyváženost, například vysoká nezaměstnanost mládeže a nebo nějaký jiný problém, který znamená také problém pro eh, Evropskou eh, měnovou unii a eh, pro eh, Evropskou unii jako takovou. Eh, například zadlužení to není jenom eh, riziko eh, v eurozóně, ale je zapotřebí se jimi zabývat. Nezaměstnanost ve Španělsku a Řecku, která je na 20%, dokonce až nad 50% v případě mladých lidí, musí nutně znamenat to rychlé varování, které má zaznít. Ano, protože toto sice jsou e, pomocné ukazatele, ale mají zásadní úlohu. A proto musí vlastně spustit ten postup SIPAK. pak. Takže já si myslím, že toto je krok vpřed, ale je dosud nedostatečný, protože eh, my bychom si přáli dojít dál jako Evropský parlament. Za druhé, mi připadají eh, nedostatečné proto, že, jak tedy uvádí komise, dlouhodobá nezaměstnanost mladých se měří eh, podle zaměstnanosti, ale to není jediný způsob, který se má využívat. Kdyby se hovořilo jen o zaměstnanosti, tak nám bude chybět eh, dlouhodobá nezaměstnanost. A Evropská komise, jak se zdá, se soustředí zejména na toto. Pokud budeme uvažovat o tom, že dlouhodobá nezaměstnanost je jiný problém, eh, tak eh, můžeme se ocitovat v riziku vyloučení nebo sociální chudoby. A Ať už tu jsou tedy různé ukazatele, které jsou tedy e, zásadní anebo pomocné, e, tak každopádně musí být využity k tomu, aby e, spustili e, daný mechanismus. To si vždy náš výbor přál, to vždy bylo naše většinové směřování, abychom měli jasně označenou situaci. Děkuji a pokud se dobře dívám, dlouhodobá nezaměstnanost bude záhy začleněna do plánu, tedy měla by se stát jedním z těch indikátorů, dobře, a nyní je na řadě Sofia Ribeiro za EPP, ale já ji tady nevidím. Elizabeth Morenšatě. Elizabeth Morenšatě, vystoupíš místo ní? místo kolegyni Ribeiro za EPP. Pane předsedo, já jsem žádala o slovo, ale nebylo to místo paní Ribeiro, to ne. Takže mě můžete dát slovo, až si budete přát. Dobře, bude to tedy později. Teď je Antier McKayer, tu za EKR nevidím. Ani nikdo nez zastoupí. Potom je na řadě Alde Marian Harkin, já ji také tady nevidím. Nikdo ji nezastoupí. Gue, Lynn Boylan, také bez zastoupení. Tak to jsme opravdu kompletní. Jim Lambert za zelené také ještě ne. Za EFT kolegyně Begin, prosím. Grazie, Presidente. Děkuji, pane předsedo. Před nějakou dobou jsem v rámci meziparlamentního zasedání hovořila právě o ukazatelích týkajících se makroekonomické nerovnováhy. A to téma je důležité. Když má eh, komise upozornit eh, nějakou zemi na eh, makroekonomickou nevyváženost, tak málo které ukazatele přímo se zaměřují na sociální eh, záležitosti. A to už bylo zdůrazněno, že potřebujeme zdůraznit ten sociální eh, rozměr v ukazatelích. Co se ale od té doby událo? Co se stalo s těmi ukazateli, které mají dát ličtější tvář celému postupu proti jednotlivým státům? Některé z těch ukazatelů se týkají nerovnosti, rizika chudoby, ale jak už jsem říkala před rokem, tak myslím, že ty ukazatele jsou užitečné k tomu, aby se e, poukázalo na situaci v určitém státu, ale mají skromný dopad na makroekonomická rozhodnutí vlády, protože neumožňují e, další postup, pokrok a aktivně a dlouhodobě rozhodovat o politice. Takže opět navrhuji další ukazatele, ať to Eh, deformace, ať už je to rozdíl v platech mezi muži a ženami. A jak chce stát řešit takovéhle eh, záležitosti? Eh, a to všechno má být zohledněno oproti počtu osob, které pracují v daném státu. Protože Jinak by se mohlo stát, že členské státy budou vytvářet pracovní místa, což bude opticky vypadat hezky, ale ta pracovní místa budou špatně placená. Což samozřejmě pak vypadá, že ta země je ctnostná, protože vytváří pracovní místa, ale situaci to nezlepšuje. Eh, takže já jsem pro takzvané eh, ukazatele pro working pools nebo pro eh, chudé pracovníky, aby toto všechno bylo patřičně zohledněno v těch makroekonomických ukazatelích. Takovéto ukazatele by zaručovaly patřičnou flexibilitu makroekonomických politik různého typu, nejen tedy rozpočtové politiky, by podle mě měly také vyšší analytickou hodnotu a byly by především schopny poukázat na to, kde je třeba prioritně jednat jednat. Co se týče mladých, ten problém je nesmírně závažný. A musíme také uvažovat o možnosti přístupu k vyššímu vzdělávání, o tom, eh, kolik mladých lidí opouští předčasně studium, jak vypadají kontrakty, které dostávají mladí lidé, jestli jsou bez záruk a podobně. My jako hnutí pětce, eh, pět hvězd eh, chceme, aby toto všechno bylo zohledněno v těch postupech proti členským státům a abychom se zaměřovali i na nadměrnou ne, e, nevyváženost mezi e, e, muži a ženami a podobně. Takže abychom se tedy zaměřili na celkovou prosperitu a proto já si myslím, že Evropská unie nemůže chtít jen sankce pro případ makroekonomických ukazatelů, jako je nadměrný deficit nebo dluh, ale i v případě, že nejsou respektovány určité sociální parametry. Snižování chudoby není méně důležité než rozpočtová vyváženost. Evropská unie musí takto postupovat společně k plné zaměstnanosti, k sociálnímu eh, pokroku, ale to není jen eh, věc, kterou by si eh, přálo o naše hnutí pět hvězd, ale je to z článku 3 smlouvy Evropské unie. Děkuji. A nyní Marabi to není tu, takže slovo má Elizabeth. Eh, pan kolega Martin, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já také chci poděkovat kolegovi za práci, chci poděkovat za prohlášení komise ohledně toho, že tyto indikátory mají být začleněny do hodnocení makroekonomické nevyvážnosti. Ještě bych rád eh, poznamenal, že zapotřebí mít eh, otevřené dveře k dalším. Eh, myslím, že všichni dobře pochopili, že to, to, čím se zabýváme, že to není nějaká modní záležitost, protože tu máme strukturální problém a že tu je krize se vzděláváním, se zaměstnaností a to znamená masivní nezaměstnanost a masivní nezaměstnanost především u těch nejzranitelnějších u mladých pod 25 a u seniorů nad 55 let. A mm, tato strukturální krize vznikla před několika lety. Já bych tedy eh, rád připomněl komisi a všem kolegům, že místo toho, abychom pokračovali ve vytváření statistik a počítali, jaký efekt co má, to jaký efekt má, mají úspory a škrty našich členských států, tak bychom se spíše měli zabývat příčinami této strukturální krize, to je globalizace, financiarizace ekonomie, ultraliberalismus, sociální dumping. To jsou příčiny té eh, endemické a masivní nezaměstnanosti. Ne, eh, snažme se zabývat jen drobnostmi, jen, ale i většími věcmi. Děkuji, Elizabeth. Merci beaucoup, Děkuji vám, pane předsedo, že taky mohu si vzít slovo a poděkovat komisi za prezentaci, kterou předvedla dnešní ráno. Evropský semestr jsem ráda, že bere v úvahu sociální ukazatele, protože pro, naše, pro nás je naprosto nezbytné tyto ukazatele mít začleněné, pane předsedo, protože tu eh, práci, kterou my zde vedeme na výboru, závisí právě na to, jakým způsobem my eh, využíváme tyto sociální ukazatele abychom mohli správně analyzovat situaci a následně mohli vytvářet nápravné politiky. Ano, my to potřebujeme v Evropě, potřebujeme nápravné politiky a neříkáme to teprve dnes, říkáme to už delší dobu. A chci zdůraznit tři nesmírně důležité prvky, které nám leží na srdci všem. Za prvé je nezaměstnanost mladých tam potřebujeme velice konkrétní ukazatel zaměřený jak na mladé lidi, kteří nemají kvalifikaci, a jakým způsobem a kolik času potřebují na to, aby eh, se vymanili z nezaměstnanosti eh, a do jaké míry jsou predestinováni k nezaměstnanosti, protože nemají kvalifikaci. Potom se musíme podívat na mobilitu v Evropě, na profesionální mobilitu, jakým způsobem nám eh, může pomoci abychom eh, my pomohli mladým lidem zbavit se nezaměstnanosti, získat místo. Takže k tomu by potřebujeme i ukazatel, který nám umožní, abychom měli zmapovanou realitu mladých, protože záruka mladým, kterou jsme vytvořili, ta není vytvořená k tomu, aby se vymazali eh, mladí lidé za statistik nezaměstnaných, ale k tomu, aby oni sami mohli přejít ze situace nezaměstnaných do situace těch, kdo budou mít stabilní smlouvu. Druhý e, zásadní bod. E, tady se jedná tedy o konkrétní kategorii mladých lidí, které nemáme úplně v našem hledáčku. To je mezi 25 a 30 lety. E, mladí lidé mezi 25 a 30 lety obsahuje e, stejný počet nezaměstnaných jako mezi 15 a 25 lety, a to je velice závažný problém, takže když se na to podíváme a změříme počet mladých nezaměstnaných do 30 let, tak ten počet je dvojnásobný, než jaký jsme zvažovali. Ale to jsou lidé, kteří mají diplom. A proto my potřebujeme zcela jasné ukazatele, abychom na ně mohli zaměřit nápravné politiky. A za třetí, a to je také nezbytné, se musíme zaměřit na odchod žen ze světa práce v době krize protože za krize ženy odešly z placené práce. To je jev, který sledujeme od roku 2010. Jsme toho svědky, vidíme, jak se situace vyvíjí pro ženy. Ženy prostě opouští pracovní místa. A kolegové už se k tomu eh, vyjadřovali. Já také mohu říci ano, že jsou pracovníci, kteří jsou stejně chudí, Eh, já se k tomu mohu připojit. Je zapotřebí mít zcela jasný indikátor zaměřený i na eh, chudé pracující, protože nestačí jen to, že má někdo smlouvu, ale jde o to, aby člověk, který pracuje, za ty peníze, které dostává, taky mohl žít. A to všechno by mělo být v evropském semestru. Děkuji. Já vám velice děkuji. Mám drobnou připomínku ke slovům Elizabeth Moren, že je skupina 25 eh, eh, až 30 let mladých nezaměstnaných, to nejsou ti, kteří absolvovali vzdělávání, je to problematičtější skupina, jsou to ti, kteří v dřívějších letech nenašli místo v odborné přípravě a jsou nezaměstnaní. Podle mého názoru je nesmírně obtížné je integrovat na trhu práce. Kolegyně Sandra má slovo. No. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat návrhy, které nám předložila Evropská komise. Chtěla bych přivítat zejména volbu ukazatelů, eh, které eh, také reagují na naše eh, starosti, zejména ohledně nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé nezaměstnanosti. E, třeba, že tyto ukazatele by měly být ještě konkretizovány, jak navrhuje Elizabeth Mohan chartier A je to ale už reakce na to, co žádá Evropský parlament již po určitou dobu. Myslím, že to je takový první krok. A um, té druhé etapě se ptám, jak dosáhneme toho, abychom tyto eh, ukazatele skutečně mohly využít ke spuštění eh, varování, aby eh, členské státy toto mohly, tento systém varování využívat tak, aby tedy tyto ukazatele byly závazné. Já totiž nemyslím, že by bylo vhodné vytvořit v, v této věci nějaké závazné prvky nebo nějaké sankce. Dank. Velice vám děkuji za rozpravu. Má komise také přání vystoupit? Pan Peter Antonio, prosím. Já vám velice děkuji. Děkuji za živou eh, debatu na toto téma, která přinesla mnohé vyjasnění a několik připomínek. Nejprve bych vás chtěl ujistit, které indikátory používáme. Jsou to ty základní indikátory postupu eh, makroekonomické nevyváženosti a potom eh, provádíme eh, statistické ke vážení. E, my používáme celou paletu indikátorů a v rámci tohoto postupu i v jiném e, postupu e, v rámci evropského semestru. A to nepokrývalo některé jevy jako pre prekární, prekární nejisté zaměstnání, chudoba zaměst, pracujících. A to je součástí evropského semestru do roku 2015. Jsme vydali hlavní doporučení členským státům z hlediska zachování e, sociálního postoje a zlepšení eh, sociálních postojů. Zaměřili jsme se na tři státy z hlediska efektivity sociálního transferu, také zlepšení adekvátnosti eh, sociálních eh, dávek v rámci systému. Věnujeme se také tomu, aby se vraceli lidé jde eh, na základě doporučení v rámci evropského semestru zase na trh práce. Věnujeme se eh, mladým zaměstnaným, máme jasnou eh, statistiku podle výše jejich dovedností a kompetencí a také doporučujeme členským státem, státům, aby se ženy vrátily na trh práce, aby posílili účast žen na trhu práce. Celá řada členských států obdržela specifická doporučení zemím eh, z hlediska eh, nižšího zdanění eh, těchto žen. A co se týče technického pohledu, Eh, volba těchto indikátorů ohledně zaměstnanosti do MIP, zejména eh, ty indikátory, které se týkají chudoby, to byla také volba, kterou jsme učinili na eh, technickém základě z hlediska včasnosti indikátorů v mnoha případech, zejména v sociálních otázkách. To není tak pevný indikátor jako u témat sociálně-ekonomických, tedy ještě jednou domnívám, domnívám se, že tady mohu skončit a jenom vám poděkovat za tu rozpravu. Já vám děkuji. Ve čtvrtek eh, o tom budeme hovořit s koordinátory. Zda k tomu vypracujeme stanovisko. Dovolte mi ale abych řekl ještě několik poznámek i na adresu komise. Minulý týden jsem měl příležitost se eh, o tom eh, bavit s ministrem práce jednočlenského státu a ten mi sdělil, že údaje v evropském semestru, které se týkají zejména sociálních otázek a zaměstnanosti, eh, že většina ministrů práce v Evropě se o to málo zajímá a z části to vůbec neznají a tak se v parlamentu musíme lámat hlavu tím, jak obohatit ty indikátory. To není tak důležité. My musíme více ve spolupráci s komisí přemýšlet o tom, aby eh, eh, bylo známo to, co jsme eh, sepsali, protože jinak to bude nezávazné doporučení a to moc nepomůže. Děkuji, než přistoupíme k hlasování. Chtěl bych přivítat skupinu návštěvníků kterou pozvala Elizabeth Moren Chatier. Je to 15 učňů, tedy přesně ta skupina, o které jsme před chvílí hovořili. 15 učňů eh, z, ze sever, Eh, z průmyslové a obchodní komory. Doufám, že jsem eh, název správně vyslovil. Dobře, děkuji a nyní přistoupíme k hlasování. Bod 11. Snižování nerovností se zvláštním zaměřením na dětskou chudobu. Právo vypracovala Inés Zuber. 309 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a 29 kompromisních návrhů bylo k této zprávě projednáno a my začneme o ní tom hlasovat. Jsou kompletně všechny politické skupiny zastoupeny, bylo to sečteno, abychom neměli příliš mnoho hlasujících nebo příliš málo. Okay. Ich rufe auf dass ähm, die Nummer 1, Subheading 1, Amendment. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Kdo je proti? To musíme ověřit a hned tedy začneme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 35 hlasů pro, takže to bylo jasné, i když jste zvedali ruce. Dále kompromis M. Kdo je pro? Proti? Takže návrh byl přijat. Dostáváme se ke kompromisu L. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 138. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 139. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat, ale přes toho pro jistotu nechám ověřit. 139. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Bylo to opět jasné. 140, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 141, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 142, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis AA, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 151. Kdo je pro? Proti? Myslím, že návrh byl přijat, ale ověříme to. Všichni hlasovali. A návrh byl přijat. Dostáváme se k návrhu 153. Kde pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 154. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 156. Můžeme o nich hlasovat společně 157, 158, 159 a 160. Jde o tyto návrhy, kde pro? Proti? Zamítnuto. 160 voláte po ověření, dobře. Takže 156 až 160 kontrolní hlasování, všichni hlasovali. Myslím, že jsme kompletní. Zamítnuto. To je jeden hlas. 161. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 162. Proti? Tak to ověříme. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. 163. Kde pro? Proti? Zamítnut. 164. Kde pro? Proti? Myslím, že byl návrh zamítnut. 165. Kdo je pro? Proti? Návrh byl také zamítnut. 167. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Promiňte, Dobře, ověříme to. 167. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 166. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 168, kde pro, proti, návrh byl přijat 169, kde pro, proti, návrh byl přijat 170, Sto sedmdesát tři, omlouvám se, kdo je pro, proti, Ještě jednou, kdo je pro? 173 pro. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kompromis N. Když eh, pořádně zvednete eh, ruku, tak to vidím. Jsem schopen eh, rozlišoval Promiňte, že se eh, neptám, kdo se zdržel, ale když to spočítám a je to jasné, tak myslím, že nemusím konstatovat, kdo se zdržel a můžeme tak postupovat rychleji. Souhlasíte s tím? Kompromis N. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. 181. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 182. Kdo je pro? Proti? A teď se zeptám, kdo se zdržel, protože některé jsem neviděl, kdo se tedy zdržuje. Tak se zdržuje hlasování potichu, tak návrh byl přijat. Kompromis o, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 185, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 186, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis AB, kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis Q, kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 195, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 196, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 197 byl stažen. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Na kompromis byl přijat. 206. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 207. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 228, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 230, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 231 odpadá, 232, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 233, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. To byl návrh 233, nyní kompromis T. Kdo je pro, proti, kompromis byl přijat. Dostáváme se k návrhu 245. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 246 pro? Proti? Návrh byl přijat. 247, kdo je pro? Proti? Přijat. 248, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 249 pro? Ne, ne ten byl stažen. 249, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis AC pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis U. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 267. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. Kompromis V. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 278. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis dvojité V. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 287. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 289. 289. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis X. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 291. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 292. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis Z. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Kompromis Z. Věříme elektronicky, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A tento kompromis byl přijat. 294 pro. Tak. 294 pro, proti. Přijato. 296 pro. Proti. Nyní je to obtížné posoudit, raději tento návrh ještě prověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 297 pro. Proti. To také raději prověříme. Hlasovali všichni. Tak končím nyní hlasování. Zamítnuto. 298 pro, proti. To je jednoznačně zamítnuto. Kompromis Y pro, proti. Přijato. 307 pro, proti. Zamítnuto. 308 pro. Prověříme 307. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednoznačně zamítnuto. 309 pro. Promiňte, omlouvá se pan předseda, takže hlasujeme o 308 pro. Proti, děkuji vám, pro. Pan předseda se omlouvá proti. Zamítnuto 309 pro. Proti? Přijato. Pak jsme u bodu odůvodnění. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se přijato 2. 14 to byla, takže zamítnuto. zajní 14a pro, proti, přijato. A nová 14a, to je pozměňovací návrh 4, odpada 16a, pozměňovací návrh 5, pro, proti, drželi se přijato. A potom jsme u dvacítky pro, proti, zdrželi se, přijato. 22a pro, proti, přijato. 22a, tedy pozměňovací návrh 9 pro, proti, drželi se přijato. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, přijato. A nyní jsme u pozměňovacího návrhu 11 pro, proti, drželi se přijato. Potom pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Třináctka v této souvislosti máme také A, B a pro, proti, zdrželi se přijato. Čtrnáctka pro, proti, přijato. patnáct pro, proti, přijato. sedmnáct pro, proti, to raději prověříme. Prosím, hlasujte elektronicky, hlasovali jste všichni. Ano, končím hlasování. Přijato. Osmnáctka pro, proti, přijato. Kompromis A. Pro, proti, přijato. Dvacítka pro, proti, přijato. je nyní kompromis B, pro, proti, drželi se, přijato. 24 pro, proti, přijato. 25 K byla stažena a nyní jsme u kompromisu C. Pro, proti, přijato. Jedna třicítka pro, proti, zamítnuto. dva pro, proti, to raději prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 33 pro, proti, Přijato. 35 pro. To bylo staženo, takže kompromis D. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis E. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní 42 pro. Proti. Přijato. o 44 se nehlasujeme, prověříme 42. E, Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. O 44 se nehlasuje. A tak nyní jsme u 50. Pozměňovací návrh 50, odůvodnění EA. Pro, proti, přijato. 52 pro, proti, zamítnuto. Kompromis F pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 60 pro, proti, přijato. Kompromis G pro, proti, přijato. 68 pro, proti, zamítnuto. 70 pro, proti, tady to není úplně jasné, tak prověříme 70. -ku. Hlasovali jste všichni, končím hlasování, zamítnuto. 69 pro, proti. Můžeme hlasovat prosím ještě jednou pro 69, proti, nyní je to jasné, přijato. Kompromis H pro, proti, Přijato. 73 pro. Proti. Přijato. Pozměňovací návrh 51. A nyní tedy kompromis eh, I. Pro, proti. Přijato. 83 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 84 pro, proti, přijato. Kompromis je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, přijato. 97 pro, proti, to raději prověříme z 97. Hlasovali všichni? Končím hlasování. To bylo zcela jednoznačné. 95 pro. O tom hlasujeme. O 95 pro, proti. Zamítnuto. 96, 100 a 102 společně. Hlasujeme o nich pro, proti. To raději také prověříme. 96 až 102, prověříme všechno. Viděl jsem málo rukou, prosím, hlasujte zřetelně. Končím hlasování. Zamítnuto. Já bych vám byl vděčný, kdybyste zřetelně zvedali ruce, pak budu lépe vidět. 98 pro, proti, zamítnuto. 99 pro, proti, zamítnuto. 101. 99 prověříme. Hlasovali všichni? Pak končím hlasování. Je to jasně přijato. Potom 101. Hlasujeme o 101 pro, proti. Takže 101 pro. Proti. Přijato. 103 pro. Proti. Přijato. 104 pro. Proti. Přijato. 105 pro. Proti. Zamítnuto. Kompromiska. Pro. Proti Přijato. 107 pro. Proti. Přijato. 108 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 109 pro. Proti. Přijato. 110 pro. Proti. Přijato. Ten raději 110 prověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Tak 110 byla zamítnuta. Sto jedenáct. Sto jedenáct padá. 114 pro, proti, přijato. 115 pro, proti, přijato. 116 pro, proti, přijato. 117 pro, proti, přijato. Takže prověříme ještě 117. Zahajuji hlasování. Eh, hlasovali všichni. Končím hlasování. Je přijat tento návrh. Tak nyní budeme hlasovat o aktualizovaném návrhu a budeme hlasovat jmenovitě. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Tak se na to podíváme nyní, jaký máme výsledek. A výsledek je jasný, ale dostavila se chybička. Prosím, hlasujte ještě jednou. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Výsledek 42 k 6 je to jasně přijato. Děkuji vám srdečně. Blahopřeji zpravodajce a musíme se ještě domluvit na tom, zdali výsledek připojíme ke zprávě. Žádáte o to ano e, a je někdo proti? Ano, zdá se, že ano, tak že výsledek se neobjeví pouze v zápisu, ale také bude součástí zprávy jako takové. A nyní dospíváme k bodu 12 na pořadu jednání. Strategický rámec EU pro zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 až 2020. Okay kriegt meine Regieanweisungen. So, dann können wir anfangen. Ano, můžeme začít hlasování. Kompromis M pro, proti, přijato. 101 pro, proti, zamítnuto. 102 pro, proti, zamítnuto 105, pro, proti, to raději prověříme, prověříme 105, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 106 pro, proti, zamítnuto. Kompromis N pro, proti, přijato. Kompromis O pro, proti, přijato. 123 pro, proti, zamítnuto. Kompromis P pro, proti, Přijato. 133. Tady máme hlasování oddělené. První část 133 eh, eh, pro, proti, přijato. A nyní druhá část 133 pro, proti, také je to přijato. 134 pro, proti, zamítnuto, kompromis Q pro, proti, přijato, kompromis R pro, proti, přijato, kompromis S pro, proti, přijato, kompromis T pro, proti, Přijato. 147. To, je, to o té nehlasujeme, hlasujeme o 148 pro, proti, přijato. Kompromis U pro, proti, přijato. 157 pro, proti, zamítnuto. Kompromis V pro, proti, přijato. Kompromis dvojité V pro, proti, přijato. Kompromis X pro, proti, přijato. Kompromis Y pro, proti, přijato. Kompromis Z pro, proti, přijato. Sto osmdesát dva pro, proti, zamítnuto. Kompromis AA pro, proti, přijato. Kompromis AB pro, proti, přijato. Kompromis AC pro, proti, přijato 197 pro, proti, přijato 198 pro, proti, zamítnuto. Kompromis AD pro, proti, přijato. 210 pro, Proti. Zamítnuto. Kompromis A E pro, proti. Přijato. 219 pro, proti. Zamítnuto. 222 pro, proti. Zamítnuto. Kompromis AF pro proti, přijato. 225 pro, proti, zamítnuto. Kompromis AG. AG pro, proti, přijato. Kompromis AH pro, proti, přijato. Kompromis AI pro, proti, to raději prověříme. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 256 pro, proti, to také raději prověříme, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 259 hlasování po částech. 259 první část pro, proti, raději to ještě prověříme. Takže hlasujeme o 259 první část. Hlasovali všichni? Pak končím hlasování. Zamítnuto. to. pak už nemusíme hlasovat o druhé části. Je to tak? Ano, takže FAM 1 pro, proti, to také prověříme. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ještě to prověříme. za hlasování o FAM 1. Končím hlasování. Zamítnuto. Jestli to vidím správně, pak je to 262 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis A je pro, proti, přijato kompromis A K pro, proti, přijato kompromis A L pro, proti, přijato. Kompromis AM pro, proti, přijato. A nyní 281 pro, proti, zamítnuto. Kompromis AN pro, proti, přijato. 294 pro, proti, přijato. Kompromis AO pro, proti, to raději ještě prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis AP pro, proti, Přijato. Kompromis AQ, kdo je pro, proti. Kompromis byl přijat. Kompromis AR, kdo je pro, proti. Kompromis byl přijat. 319, kdo je pro, proti. Návrh byl zamítnut. tam 16. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 322. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis AS. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 325. 326 a 327. 326 byl stažen, takže návrhy 325 a 327. Kdo je pro? Proti? Návrhy byly zamítnuty. Kompromis AT, kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis AU, kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis A V, kdo je pro, proti, kompromis byl přijat. Kompromis A V, dvojité V, pro, proti, přijat. FEM 22, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. FEM 2. O tom se nebude hlasovat. Odpadá kompromis AX. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. 363. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. 364. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Sem 14. O tom se už hlasovat nebude. 366. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis A, Y. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 371. Já se omlouvám to nebylo freudovské přeřeknutí, ale hloupé přeřeknutí. To bylo přijato 371. 371 ne, takže kompromis AZ. Kdo je pro? Proti? Přijat. 70. Kdo je pro? Proti? Přijat. FEM 18. Kdo je pro? proti, byl přijat. Kompromis BA, kdo je pro, proti, kompromis byl přijat. 376, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 378, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. 379, kdo je pro, proti, přijat. 373. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. A nyní dvojka. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 6a. Kdo je pro? Proti? Přijato. 9a. Kdo je pro? Proti? Přijato. 15, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 4 odpadá. Dále pozměňovací návrhy 16, 10, 11, kdo je pro, proti, byly přijaty. 15a, tady máme také totožnou sedmičku a osmičku, kdo je pro, proti, přijato. 15b, kdo je pro, proti, přijato. 16a, kdo je pro, proti, přijato. 23a, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Přijat 18. Týká se to 25A, kdo je pro? Proti? Přijato 25A, 20, kdo je pro? Proti? Přijato. Další odpadá. 25a, nový 21, kdo je pro, proti, zamítnuto. 22, 21, dobře, budeme tedy hlasovat. Všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl přijat. 22 dafür 22, kdo je pro, proti. A já vaše ruce skoro nevidím, to už jste tak brzo unavení. Přece to ještě jde. Vypadalo to, že byl zamítnut. Děkuji. Ne za to zamítnutí, ale že jste pořádně zvedli ruce. 23, kdo je pro? Proti? Omlouvám se, říká pan předseda. Takže ještě jednou. Návrh 22 byl přijat, nebo tu jsou nějaké pochyby? Dobře. 22 byl přijat, 23 tedy samozřejmě odpadá, 24, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis C, kdo je pro? Proti? Byl přijat. Kompromis D, kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Návrh 32, kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis est. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. Kompromis BB. Kdo je pro? Proti? Kompromis byl přijat. A teď se dostáváme ke kompromisu BC. Kdo je pro? proti, kompromis byl přijat, kompromis H, kdo je pro, proti, přijat, kompromis BD, kdo je pro, proti, kompromis byl přijat. FEM 1, hlasuje se, kdo je pro, proti, přijat. Kompromis I, kdo je pro, proti, Přijat. Kompromis je, kdo je pro, proti. Kompromis byl přijat. Kompromis K, kdo je pro, proti. Přijat. Kompromis L, kdo je pro, proti. Kompromis byl přijat. Kompromis BE, kdo je pro, proti, přijat. Dále FMS, kdo je pro, proti, přijat. 84, kdo je pro, proti, návrh byl přijat. Sem B, kdo je pro, proti, přijato. Sem F, kdo je pro, proti, přijat. Sem J, kdo je pro, proti, přijat. 86, kdo je pro, proti, Návrh byl přijat. FEMC, C. Kdo je pro? Proti? O, omlouvám se, říká pan předseda, odpadá. FEM e také odpadá. Následuje e, FEMN. N. Pro? Proti? Přijat. Potom následuje 89. Kdo je pro? Proti? Přijat. FEMK odpadá. FMO. Kdo je pro? Proti? Přijat. FMR ještě zbývá. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. A nyní celkové hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Já musím také, říká pan předseda. Okay, alles klar. So, dann haben wir die Schlussabstimmung. Závěrečné hlasování vedlo k přijetí zprávy. a velice blahopřeji zpravodaji výsledek hlasování se má připojit ke zprávě. Má někdo nějakou námitku? Pokud ne, eh, tak to uvedeme v zápise i, i, i ve zprávě jako výsledek hlasování. Dostáváme se k dalšímu bodu, k bodu 13. Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů. A já k tomu potřebuji jenom hlasovací seznam a už je tady. Můžeme začít. Návrh nařízení, pozměňovací návrh 21 eh, dali odpadá. Prosím o hlasování, kdo je pro, proti. To bylo jasně zamítnuto. Takže tajdlo 1, 22, 22 a 23 hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zamítnuto. Dobře, ověříme to. 22, 23 a 24 také? Ne, pouze 22 a 23. Všichni hlasovali. Návrhy byly zamítnuty. 24. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Článek 1, odstavec 1, bod A, 73. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut, ale pro jistotu to ověříme. 73 zahájí hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. 74. Kdo je pro? Proti? Myslím, že byl návrh zamítnut, ale pro jistotu to nechám ověřit. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Proti? Myslím, že nám je to zase stejné. Pro jistotu to necháme ověřit. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Dostáváme se ke kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? To také zkontrolujeme, prosím. Hlasování je u konce a kompromis byl zamítnut. 76. Kdo je pro? Proti? Sedmdesát šest. Hlasujeme o sedmdesát šestce. Kompromis byl zamítnut. Takže 76. Myslím, že to bylo jednoznačně zamítnuto. 77. Kdo je pro? Proti? také zamítnut. 78. Kdo je pro? Proti? To ověříme. 78. Zají hlasování. Návrh byl přijat. 79 je eh, kompatibilní 78. Hlasujte pro, proti. Myslím, že byl přijat. Dobře, tak to ověříme. 79. Hlasujte, prosím. Všichni hlasovali. Tak hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 80. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Dobře, tak to také ověříme. 80. Kontrolní hlasování, všichni hlasovali. Návrh byl zamítnut. 81 a 82 společně. Kdo je pro? Proti? Návrhy byly přijaty. 83. Kdo je pro? proti, to ověříme. 83. Zamítnuto. 84 a 85 totožné společné hlasování, kde pro? Proti? Obávám se, že je to stejný výsledek, ale přesto to ověříme. 84 a 85. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. Vrhy byly zamítnuty. 86 a 87 společně, kdo je pro, proti. Vycházím z toho, že to je stejná většina jako předtím, tedy zamítnuto. 88, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 89, kdo je pro? Proti? Co to teď bylo, Davide? 89 byl přijat. 90. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 91. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 92. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 93. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 94, kdo je pro? 94 a 95 pro, proti, zamítnuty. 96 a 97, kdo je pro? Proti. Návrhy byly zamítnuty. Článek 4, pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro? Proti. Zamítnut. 98 pro, proti, návrh byl přijat. 99, kdo je pro, proti, návrh byl zamítnut. 100, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ověříme to? Ověříme nebo ne? Tak dobře, pro jistotu. Stovka, ověříme to. Všichni hlasovali. Ještě ne. Hlasování je u konce. 26 proti, bylo to opravdu těsné. Eh, to bylo tedy dobře odpozorováno. Dvojka a 101, kde je pro? Proti? Ověříme to. Dvojku a 101. Návrhy byly přijaty. 102 odpadá. 103. Kdo je pro? Proti? Návrh byl přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? To hned ověříme. Všichni hlasovali? Ještě ne, ale teď a na kompromis byl zamítnut. Potom máme trojku, pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Myslím, že byl zamítnut. 105, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 106, kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. 107. Kdo je pro? Proti? Myslíme, že byl zamítnut. 108. Kdo je pro? Proti? Návrh byl zamítnut. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Kompromis 4. kde pro? Omlouvám se, říká pan předseda, ten byl eh, zamítnut. Musíme tedy eh, o jednotlivých eh, návrzích hlasovat nyní o čtyřce. Kdo je pro? Proti? Ověříme to zase. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 104. Kdo je pro? Proti? Myslím, že byl zamítnut, ale ověříme to. Když je většina dána jedním hlasem, tak to ověříme. Abgelehnt. Návrh byl zamítnut. 110. Kdo je pro? Ten odpadá. Omlouvám se. Ne, odpadá, když byl čtyřka přijata. Návrh čtyři byl přijat. Dobře, tak eh, jsem na správné cestě. Hlasujeme o kompromisu čtyři. Kdo je pro kompromis čtyři? Proti? Nechám to ověřit. Všichni hlasovali. Kompromis byl zamítnut. 112. Kdo je pro? Musíme hlasovat o jednotlivých návrzích. Musíme eh, ještě jednou tedy 112. Kdo je pro? Proti? Zase to ověříme. Eindeutig. Nebylo to jednoznačné. Paní Harkin, mám jenom návrh. Měli bychom tedy hlasovat elektronicky, abychom celý proces urychlili. Dobře, je to dobrý návrh tak nás nebudou bolet svaly na rukou a budeme to hned vědět. Takže hlasujeme o 112. Všichni hlasovali. Návrh byl zamítnut. Další návrh 5. Elektronické hlasování. Děkuji. Návrh byl zamítnut. 113. Elektronicky. Návrh byl také zamítnut 114 elektronicky. Návrh byl přijat 115 elektronicky. Návrh byl zamítnut Návrh 6, prosím. Pane Simon, prosím, děkuji mohli bychom říci, my přece nemusíme elektronicky hlasovat o, o každém jednotlivém návrhu, jenom když je zamítnut nějaký kompromis. To znamená těsný výsledek, tak bychom měli hlasovat o jednotlivých návrzích, ale e, jinak je to velice časové, je náročné a pomalé. Dobře, zazněl návrh, abychom elektronicky hlasovali, zatím ty většiny byly velice nepřehledné. E, je to rozdíl jednoho hlasu a já to nedovedu předem odhadnout, kde bude jasná většina, a aby všichni měli jistotu, že je výsledek naprosto jasný. Budeme ovšem e, teď hlasovat elektronicky e, jistě časově to bude náročné. Souhlasíte, takže jsme už odhlasovali šestku, takže elektronické hlasování o návrhu šest. Hlasujte, prosím. Děkuji. Návrh byl zamítnut. 116. Zamítnuto. 117. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmička. Omlouvá se pan předseda, vracíme se k 118, kterou jsem přehlédl. Hlasujeme o 118. Končím hlasování, zamítnuto. Sedmička. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Osmička, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 122. 120. Zahajuji hlasování. Takže 120 nyní druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 122 pro Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 128. Končím, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 123. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 124. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 125. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 127. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Posměvací návrh 131. Zahajuji hlasování. A 132 společně. <clears throat> Zamítnuto. A nyní 133 a zde budeme hlasovat společně se o 135, 138 a 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 134. Končím hlasování, zamítnuto. Desítka. A 136 společně zahajuje hlasování obou dvou. Končím hlasování, přijato. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 137 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 140 a 141 společně zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom dvanáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Hlasujeme. přijato. Pak kompromis 5. Zahajuje elektronické hlasování. Končím hlasování přijato. 148 pro. Zahajuji hlasování. Omlouvá se pan předseda. zamítnuto 149, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě tomu tak není, nyní je z hlasování ukončeno, zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Přijato? No vidíte, že to jde. Kompromis 8. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozňovací návrh 15. Hlasujeme o jednotlivých návrzích. Končím hlasování o 15. Zamítnuto. 153. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 154. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 156. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 155 také zamítnuto. 157. Zahajuji hlasování. Přijato. 158. Zahajuji hlasování je, ten byl stažen, omlouvám se, říká pan předseda, o 158 se nehlasujeme, byla stažena. A nyní kompromis 9. Zahajuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 15. Končím. Končím hlasování. Přijato. 165. Zahajuji hlasování. máme tady dotaz týkající se jmenovitého hlasování. Ten, kdo je pro jmenovité hlasování, prosím, postavte se. Socialisté jsou pro jmenovité hlasování a celkově je vás 14. Děkuji vám. Takže více než 14 vás bylo, takže budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 bylo proti a tedy je to zamítnuto. 167. Zahoji hlasování. A 168 společně. Končím hlasování. Přijato. 19. Zahajuji hlasování. Nyní to zastavuji, říká pan předseda. Takže ten také odpadá, takže nyní jsme u 170. Zahajuji hlasování o 170. Končím hlasování přijatost. 171. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Přijato. 174, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 175. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 176. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 180. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní body odůvodnění. Jednička, to je pozměňovací návrh 25, zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 26. Budu odůvodnění 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třicet sedm. Zahajuji hlasování o třicet sedmičce. Končím hlasování. Zamítnuto. 38. Zahajuji hlasování. Přijato. 39. Zahajuji hlasování. Přijato. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 44. Zahajuji hlasování. zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuje hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50 a 51 společně. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 52 Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 63. Zahoji hlasování. Zamítnuto. 64. Zahoji hlasování. Končím hlasování přijato. Šedesát pět, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Šedesát šest. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Bod odůvodnění 28, eh, pozměňovací návrh 69, hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Tím pádem 70 padá a nyní pozměňovací návrh 71. Končím hlasování. Konč. Zamítnuto. A nyní jsme o 30 jedničky, tedy bod důvodní 31, pozměňovací návrh 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Já se přesto ptám, zdali tento závěrečný výsledek máme také zapsat do zápisu. Ano, je tomu tak. A k tomu také připojíme jmenovitý zápis. Ano. Tím pádem se dostáváme k bodu číslo 14. Are you sure it's co je... Takže nyní jsme zjistili, že musíme závěrečné hlasování zopakovat, protože došlo k chybě při elektronické registraci jmen. To neznamená, že budeme hlasovat tak, až přehlasujeme ten původní výsledek. Jednoduše musíme pouze e, závěrečné hlasování zopakovat, protože došlo k technické chybě. To se může stát, takže já vás žádám o opakování závěrečného hlasování jmenovitým způsobem. Hlasovali všichni? Končím hlasování a také doufám, že technické problémy se nám tentokrát vyhnuly. Už to vypadá o trochu lépe, ale výsledek byl potvrzen. Děkuji vám a také tento výsledek bude připojen k zápisu. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k bodu 14 a budeme hlasovat o integraci dlouhodobě nezaměstnaných do trhu práce. So, takže nyní budeme hlasovat o ústní otázce a také o návrhu usnesení e, e, oblast integrace dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce. Historie tohoto usnesení je komplikovaná. My minulý týden jsme začali pracovat na třetím návrhu a dospěli jsme ke kompromisu. A v rámci tohoto kompromisu jsme se dohodli na třech oddělených hlasování, které máte k dispozici. O těch budeme nyní hlasovat a pak budeme hlasovat celkově o návrhu usnesení. Takže nejde o to, abychom něco vyjmuli, ale něco tam vkládáme. E, nyní je to odstavec 5. E, žádám vás o hlasování. Hned budeme hlasovat elektronicky. Bude to lepší. Zahajuji hlasování o odstavci 5. Končím hlasování. Zamítnuto. Potom třináctka. Tady jde o stejnou věc. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. to. Třináctka, druhá část. Hlasování je ukončeno. Je to také zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu. Zahajuji hlasování budeme hlasovat jmenovitě. Hlasovali všichni, končím hlasování. 47 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Tím je usnesení schváleno. A nyní bychom si měli jednu věc vyjasnit. So, dann rufe ich auf. Nyní budeme hlasovat o otázce k ústnímu zodpovězení ke stejnému, hlasov, eh, ke stejnému tématu a budeme hlasovat elektronicky. Hlasování je ukončeno. Tím také otázka k ústnímu zodpovězení je přijata jak to vypadá s časem. Můžeme si dovolit ještě diskusi? Ano, čas máme, tak můžeme dát slovo ještě spolupravodajům vyjádřit se k tomuto tématu. První je David Káza. If you like it. If you want. Pokud si to přejete, ano, já myslím, že bychom měli vést diskuzi. To by byl opravdu dobrý nápad, abychom si mohli vyslechnout názory všech k tomuto tématu, které je zásadně důležité. Sorry, David. Halo. Omlouvám se, Davide. Prosím vás. Služební rozhovory a další povídání si nechte prosím na povídání na chodbě, ne v sálu. Tady to ruší Karola Boga, i tebe se to týká. Prosím, Davide. Saying, Jak jsem říkal, pane předsedo, jsem přesvědčený, že bychom měli diskutovat. Děkuji. Good. Dobře. Máme možnost vést eh, další diskuzi Javier López. Bueno, más con un, uh, un ah, Ano. Je to důležité, aby byla rozprava, je to důležité i pro náš výbor. To vše, o čem hovoříme, se zaměřuje na doporučení, která teoreticky by e, se týkala 12 milionů nezaměstnaných Evropanů, kteří už nemají práci dlouhou dobu a kteří jsou dnes už zaregistrováni v Evropské unii. Velice důležité je, jaká práce byla vykonána v posledních týdnech a vzhledem k tomu, že už máme i tu usnesení, bylo by dobré o tom diskutovat na plenárce a my jsme se snažili připomenout, že dlouhodobá nezaměstnanost má obrovský dopad na psychosociální stránku člověka. Nejde jen o to vytvořit nějaké dovednosti, kapacity, ale kolem toho člověka, kolem eh, jeho potřeb je zapotřebí budovat toto prostředí, pomáhat mu v jeho prostředí, nejen tedy poskytnout nějaké technické vzdělání nebo školení, aby našel práci. Víme, že dohoda o e, pracovní integraci má celou řadu rizik a proto je zapotřebí vyvážit ty požadavky, které jsou zde na administrativu i na pracovníky a my chceme využít této příležitosti, protože tu je 12 milionů dlouhodobě nezaměstnaných. Děkuji. Jana Žitňanská za EKR. Uh, děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu opakovat, co už řekl kolega. Eh, opravdu bychom o tom měli diskutovat na plenárním zasedání, protože to je velice důležité téma, týká se mnoha, mnoha lidí v Evropě. Eh, Slovensko je nejvýše dotčené dlouhodobým, dlouhodobým, dlouhodobou nezaměstnaností. A ještě jednou si zopakovat, že ta rozprava by skutečně se měla zaměřit na to téma na plenárním zasedání. Ještě jsem chtěla dodat, že toto doporučení nemá tedy definitivně vyřešit dlouhodobou nezaměstnanost, ale může pomáhat členským státům, aby rychleji jednali. Čím rychleji budeme jednat, tím dříve nezaměstnaní do práci, tím dříve se podaří situaci eh, eh, vyřešit. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji a mm, stínovým zpravodajům. Já. Děkuji. Jana Trum za Alže. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s kolegy a a nebudu teď o tom vést eh, diskuzi, protože jsem proto, abychom o tom diskutovali na plenárce. Je to opravdu velice důležité téma. Danke Děkuji mnohokrát. Paloma López Permejo, ale Paloma tu není. které Ranke má slovo. Děkuji, pane předsedo. Také se shodneme, že to je velice pozitivní známka, že Otázka dlouhodobé zaměstnanosti je probírána. Jsme přesvědčeni, že Evropský parlament musí být velice aktivní v této akci, protože to jsou stále ještě body, které lze kritizovat a je třeba kritizovat na tom návrhu komise a proto jsme přesvědčeni, že tu rozpravu potřebujeme. Jedna věc, která pro nás je velice důležitá, je, že je tu problém dlouhodobé nezaměstnanosti, který nelze vyřešit jen větším tlakem na dlouhodobě nezaměstnané. Je to problém strukturální a proto je zapotřebí, aby jednotliví aktéři na něm spolupracovali, aby ji vyřešili na evropské, národní, regionální úrovni. A právě proto si myslíme, že jako parlament musíme toto velice jasně prohlásit v té debatě a nejen přenést problém na eh, ty lidi, kteří se v té pozici odstli. Děkuji. Laura Ača. Já úplně souhlasím, abychom diskutovali na plenárním zasedání, eh, dohloubky to prodiskutovali, aby Evropský parlament měl příležitost se k tomu znovu vyjádřit. Dobře, děkuji. Dominik Martin. Oui, merci. Ano, děkuji. My jsme se zdrželi, protože máme za to, že eh, diskuze navíc vůbec nic nezmění. So, das war die... To byla krátká debata na toto téma. Myslím, téma bylo jasné. Snažíme se získat prohloubenou rozpravu na plénu k této otázce k ústnímu zodpovězení a očekáváme konkrétnější odpovědi od e, komise oproti té poslední otázce, kterou jsme předložili. V každém případě o to budeme usilovat. Velice vám děkuji a tak se dostáváme e, k bodu 15 15. Doporučení Evropské komise pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Navrhovatel Thomas Handel, ten je mi osobně dobře známý, takže si zcela neobvykle mohu dát slovo sám sobě. Milé kolegyně, milí kolegové, Několik slov na úvod eh, k dětí za Na základě eh, eh, debaty je pro vás běžné téma TTIP i v souvislosti s dohodou CETA třetí mezinárodní obchodní dohoda se připravuje a je to tedy dohoda TISA to eh, většinou eh, moc nevíme. Chtěl bych upozornit na to, že v roce 2012 přibližně 50 národů eh, projednává od té doby tuto úplně novou dohodu. A z VTO, Evropská komise, má mandát a projednává tuto dohodu spolu s VTO. V této otázce jde především o liberalizaci trhů se službami. A jakožto politický komentář k tomu musím říci, že zatím stojí uh, touhy mnoha investorů, kteří mají mimořádný zájem o oblasti veřejných služeb, eh, jako zásobování nemocnic a podobně. Chtějí je převzít do soukromé režie, protože je to pro ně velice lukrativní obchod. My jsme v Evropském parlamentu ale zdůraznili, že služby ve veřejném zájmu a eh, obdobné eh, sociální záležitosti musí zůstat eh, ve veřejných rukou, nemůžeme je přenechat trhu eh, prostí lidé si je musí dovolit a tyto služby musí být obecně dostupné. To skonstatoval Evropský parlament a stručně můžeme říci, že tyto požadavky trhy nemohou splňovat. Podle našich informací předpokládá tato dohoda, že služby ve veřejném zájmu, i když by jednoho dne eh, byly eh, privatizovány, nemohou být rekomunalizovány eh, ne, opírají se o ochranu spotřebitele a omezují eh, eh, možnosti regulace ze strany státu. Dohoda TTIP sleduje cíl jako veřejné předpisy eh, pro tyto služby mimo normální legislativu, takže legislativní možnosti vlád v těchto oblastech Eh, by byly omezeny. Státy by nemohly legislativně vystupovat jako o osobní komentář k tomu řeknu, že texty této dohody eh, nebyly zveřejněny ani před uzavřením a nemají být zveřejněny ani po uzavření dohody. Eh, mají být nedostupné pět let a to, to, tato praxe není přijatelná. V našem stanovisku jsme se ale uh, vyjádřili eh, vůči výboru pro eh, obchod. Někdejší komisařka eh, Redingová předložila text, v němž již bylo zohledněna celá řada prvků, které jsme vyjádřili a my se domníváme, že ty obchodně politické a sociálně politické aspekty, což je naším úkolem, abychom měli ještě na tomto místě posílit a podpořit. Proto se toto stanovisko stručně řečeno omezuje na sedm bodů. Měli bychom požadovat, aby obchodní dohody, jako se to požaduje u ostatních obchodních dohod, eh, eh, zakotvily jako závazné normy ty základní normy ILO a já se domnívám, že to je velice důležitá součást. Myslím, že bude dobré, když také ještě jednou zdůrazníme, že u takovýchto obchodních eh, dohod eh, musí eh, i služby respektovat platné předpisy pracovního práva, které platí se provádí v členských státech, aby nemohlo docházet k mzovému nebo sociálnímu dumpingu. Třetí požadavek chceme zdůraznit, aby bylo právem eh, státu eh, zapojovat do toho eh, sociální kritéria, aby mohli samostatně ve veřejném zájmu je realizovat bez omezení výjimka služeb ve veřejném zájmu musí být nezávisle na tom, zda je poskytují soukromí nebo veřejné subjekty, eh, musí eh, být eh, vysloveně dojednána. na náš e, výbor v té včerejší rozpravě o rozvoji pracovních poměrů v souvislosti s vysláním pracovníků budeme postupovat dobře, když budeme sledovat další vyjednávání o liberalizaci e, služeb před hranice a budeme je odmítat, dokud nebude e, zajištěno respektování pracovních podmínek podle stávajících právních předpisů a kolektivních smluv. Na tomto místě musíme jasně zastávat stanovisko, že není možné všude e, e, regulovat něco, co se týká otázky pracovních sil a jejich vysílání v obchodních eh, eh, dohodách eh, se to nemůže upravovat. To je, myslím, naprosto jasné. Měli bychom to jasně formulovat. Nemá to nic společného s otázkami obchodu, vysílání pracovníků. Pracovníci přece nejsou obchodním zbožím. Bod 6 se týká otázky, kterou jsem sformuloval již v úvodu. Jestliže eh, mají být eh, dohodné služby privatizovány, tak se často stávalo, že obce, města se eh, posléze přece jenom eh, rozhodli, že tyto služby převezmou zpátky do veřejné režie, ale dohoda, která by vylučovala rekomunalizaci, eh, vzít to zpátky, eh, to by zabraňovalo politicky utvářet své dění ve státech, městech a obcích. Tomu bychom měli zabránit zejména u této otázky rekomunalizace jde o právní standardy eh, o sociální standardy a dále bod 7. I v těchto jednáváních vládne netransparentnost. Náš výbor by měl požadovat zveřejnění veškerých relevantních eh, dokumentů a na tomto procesu by se měli zúčastnit všichni partneři ve smyslu otevřené společnosti. To myslíme bezpodmínečně nutné. Děkuji vám za pozornost a těším se na další eh, rozpravu a zejména eh, na eh, to setkávání, až budeme propracovávat jednotlivá místa textu. Děkuji a nyní po pořadě mohu dát slovo stínovým zpravodajům. Elizabeth Šatě. Merci. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo a také pane zpravodaji v tomto případě za váš úvod. Já bych se chtěla zaměřit konkrétně na jeden bod, který musíme mít stále na paměti. A to, že oblast služeb je nesmírně důležitá v Evropě, protože reprezentuje tři čtvrtiny HDP eh, v, e- EU. To znamená, že nejde o nějaký kousíček našeho evropského know-how, ale jedná se o to podstatné, o základ naší činnosti a to je také zásadní pro náš produkt. A za druhé, Evropská unie je největší exporter služeb na světě. Má je to přes 20%, 28% celkového exportu ve světě. A musíme uvažovat o sociálních aspektech, musíme si uvědomovat, že ten obrovský objem činností, které reprezentují služby, znamenají také velký počet pracovních míst. A já bych tedy byla ráda, abychom si všichni uvědomili, jakou váhu představují právě služby pro EU. A to také znamená, že musíme tomuto tématu a této zprávě věnovat obrovskou pozornost. A jsem velice ráda této dohodě eh, TISA a byla bych nerada, aby eh, šla trochu ve stínu eh, dohody TTIP. Chtěla bych především hovořit o tom, že úmluvy eh, MOPu musí být respektovány, tedy Svět organizace práce. Eh, ohledně eh, druhého bodu, o kterém chci hovořit, je zapotřebí zdůrazňovat práva států a Evropské unie volně tvořit legislativu, protože tento sektor je velice rozvinutý a my tedy musíme mít schopnost využívat tuto sílu, tuto moc, aby se nám rozpustila před očima. A právě proto podporujeme bod 2 a 3. Ale chtěla bych se na něco zeptat na vyjasnění ohledně bodu 4 protože tam se zdá v překladu do francouzštiny, že tam se jedná o e, odmítnutí vyjednávání v transor- e, nad e, národním obchodu a že je zapotřebí zaručit určité pracovní podmínky. A já si myslím, že tam potřebujeme eh, od vás ještě něco vyjasnit, protože ten text mi není úplně jasný. Protože když se budeme řídit tím, co je napsáno, tak by to znamenalo, že bychom museli zastavit vyjednávání o dohodě. A já nejsem proto, abychom zastavili vyjednávání o dohodě. Já jsem proto, abychom eh, eh, patřičným způsobem drželi v rukou vyjednávání o této dohodě s vědomím e, důležitosti tohoto sektoru. A v bodu 7 myslím, že musíme dát veliký pozor ohledně e, vysílání pracovníků do třetích zemí v rámci dohody, aby nedocházelo k tomu, že evropský pracovní trh by tím trpěl. To si myslím, že je bod, u kterého potřebujeme vyjasnění stanoviska. Bod 6, tam se shodneme eh, o té podstatě, tedy o proporčních sankcích, eh, aby tedy odpovídali přestupkům k bodu 7. Já jsem trochu umírněnější než vy, eh, abych to řekla upřímně, pane zpravodaj. Když vyjednáváme, nesmíme všechno dávat na stůl. Transparentnost je dobrá věc, ale ukazovat všechny karty, včetně toho, o čem vyjednáváme, to není dobrá věc k tomu, abychom dosáhli dobrého výsledku. Takže Možná, že bychom dosáhli e, takto taky dobrého výsledku, ale já si myslím, že všechno bychom opravdu neměli ukazovat předem protože bychom mohli leco ztratit ve vyjednávání. V politice jsem se naučila dvě věci, že vyjednávání eh, je vyhrává ten, kdo má čas a prohrává ten, kdo spěchá. A ten, kdo vyhrává, to je ten, kdo si nechá nějakou kartu v rukávu a eh, nevyhodí všechny karty na stůl. Takže já vám důvěřuji, že společně ta vyjednávání vyhrajeme ohledně TISA. Děkuji. Abychom vyhráli, k tomu patří ještě jeden faktor a to je ten, kdo má lepší podmínky. Dobře, dále má slovo Marita Ukskok. Uh, thank you. Děkuji. A především chci poděkovat vám, pane Hendle a paní Moran za vaše přispění a také za návrh zprávy. Myslím, že mnohé už bylo napsáno a vyřčeno, a že se to ubírá správným směrem. Pro mne je nejdůležitější a pro naši politickou skupinu je nejdůležitější, že jakákoliv další dohoda TISA nás nesmí eh, vést k tomu, že bychom snižovali standardy. A na to musíme dávat veliký pozor. Zahájili jsme tento mandát tím, že jsme naslouchali panu Junckerovi, eh, že by neměl být sociální dumping v Evropě a že by e, za práci mělo být zaplaceno, to několikrát zopakoval. A já si myslím, že tato slova bychom měli mít stále před sebou, když e, pracujeme právě na dohodách TISA. Protože to musí být právě to mm, důležité, co musí být v našich dohodách TISA. Aby TISA nevedla k sociálnímu dumpingu, ať už nedostatkem sociálních e, ochran ochranných opatření a mm, ustanovení a také, aby nepodkopala tato dohoda to, co je již platné v Evropské unii nebo v členských státech. Všichni sociální partneři e, mají e, tedy zavádět vysoké sociální standardy v sektoru služeb. A cílem TISA je, upgradeovat eh, dosavatní dohody GATT. A proto je právě tak důležité zdůrazňovat, že eh, kdykoliv fyzické osoby, eh, které se týká GAT, a následně tedy i TISA, tam, kde poskytují individuální služby, musí plnit vnitrostátní pracovní a sociální legislativu a stejně taky kolektivní dohody. To samozřejmě vede eh, k evropským směrnicím samozřejmě, jako je vysílání pracovníků a směrnice o práce službách a eh, tyto principy mají být takto uváděny do praxe, což vyžaduje také pracovní inspekce nebo také přítomnost odboru. A půjdu rovnou k detailům, protože jsou nesmírně důležité, když se hovoří právě o dohodě TISA. Snažila jsem se získat více informací o tom, jak individuální poskytovatele služeb třetích zemí, který se, na které se vztahuje dohoda GATT a případně tedy TISA, kolik je jich celkem dnes v Evropské unii kolik je také v jednotlivých členských státech. Ale bohužel Eurostat se zdá, že takováto čísla ne, nezbírá, což si myslím, že je problém. Pro nás by bylo snadnější být přesnější, kdybychom ta čísla měli. A také e, jsem e, ráda, že to je komise, chtěla bych je požádat, jestli by nám mohli takovéto údaje poskytnout. Také bych je ráda požádala. aby nám sdělili, za jakými účely tyto osoby tedy přicházejí, v jakých oblastech pracují, kdo vlastně jsou, jaké služby poskytují, zda mají na komisi nějaké zprávy o zneužívání. A, a ráda bych se tedy na toto dnes otázala. Komise velice bych ocenila tato fakta a pokud možno bych je ocenila e, nejvíce písemně a brzy. Eh, ano, potřebujeme transparentnost, to je nezbytné, ale samozřejmě bych eh, postupovala jako paní Maran Šartě, musíme být chytří, protože to jsou oblasti a osoby, které nám velice leží na srdci a jsou velice blízko našim eh, životům, takže musím velice obezřetní jsme tvrdí, když hovoříme o eh, té typu. A to myslím, že je absolutně nezbytné, ale ještě důležitější je, abychom mysleli na naše občany a voliče a opravdu pojímali do této dohody eh, ty eh, závažnost celé této situace. Děkuji ještě jednou a budu ráda, že na tom budeme dále pracovat. Děkuji Maritě Úskok a Anžad Pasíja za EKR. Pane předsedo, milí kolegové, souhlasíme s mnoha body, o kterých se zmiňovala paní Šatě. EKR široce podporuje takovouto obchodní dohodu o službách, která se právě projednává, protože EU je největším vývozcem služeb deseti, eh, desítky milionů pracovních příležitostí je v tomto sektoru. Eh, týká se to 90% vytváření nových pracovních příležitostí a tyto eh, služby na trhu představují velké příležitosti Eh, posílit ekonomický růst a zejména z pohledu našeho výboru eh, můžeme posílit vytváření pracovních příležitostí. Pane předsedo, měl bych několik připomínek k vašemu textu. V prvé řadě musím zdůraznit, že musíme být eh, realističtí ve svých požadavcích když si vzpomeneme na zkušenosti s předchozím vyjednávání o obchodních dohodách, tak se nemáme snažit znovu objevit Ameriku. Například co se týče standardu Mezinárodní organizace práce, jistě eh, jejich důležitost musíme uznávat, ale eh, pouhé eh, skonstatování, že by měly být povinnou složkou obchodních vyjednávání, to není zrovna praktický přístup. Spíše bychom měli podporovat aby tyto standardy byly ratifikovány a měli bychom ty jejich eh, přínosy prezentovat. A za druhé musím říci, že tu jsou eh, některé oblasti ve stanovisku, eh, na kterých se budeme moci dohodnout, že s nimi souhlasit nemůžeme. Jsou to zejména odstavce 4, 5 a 6. Já se domnívám, že odstavec 6 je zejména problematický. Jistě je, eh, myslím si, že je důležité mít určité pojistky, abychom ochránili eh, naše pracující před riziky, ale měli bychom se podívat na cesty, jak můžeme eh, proporcionálně zvládat rizika, když se budeme snažit se vyvarovat potenciálním rizikům. A priori to nás nikam nedovede. Eh, ještě než bude dohoda eh, podepsána. Tím bychom ničeho nedosáhli. A nakonec já eh, podporuji myšlenku transparentnosti. Mělo by to dovolit přístup k textu, pokud je to vhodné. A parlament, občané, podniky a relevantní strany by se měly podílet. Pane předsedo, já vám děkuji za tento text, ale domnívám se, že musíme přijmout pragmatičtější přístup a přitom se opírat o zkušenosti z předchozích vyjednávání. Budu se těšit na spolupráci s kolegy v nadcházejících týdnech. Děkuji. Za Alde Enrique Calde Chambon. Muchas gracias, señor Děkuji vám, pane předsedo. A také pane zpravodaji. Chtěl bych připomenout tři, čtyři e, zásadní myšlenky, které já chci podpořit prostřednictvím pozměňovacích návrhů k té práci, kterou vy jste vykonal a která se také zaslouží náš vděk. Upřímně, já chápu celou e, obezřetnost, kterou připomínáte, abychom nepoškodili náš sociální model, e, naši pozici ve světě, A nepochybně e, vás zde parlament podpoří. Jde o to, jak dosáhnout při vyjednávání pozice, která bude výhodná pro všechny. E, obchodní dohoda musí umožňovat e, všem, aby z ní měli prospěch, protože jinak taková dohoda nemá smysl. A po těchto všech vysvětleních týkající sociální model já chápu vaše stanovisko. Ale můj názor je, že ten text je trochu nevyvážený, že je téměř e, výhradně defenzivní. A to mi přijde škoda, protože, jak už řekl kolega z SAD, je mm, zapotřebí myslet na voliče, na evropské voliče, také myslet na nezaměstnané a je tedy zapotřebí i říci, že pokud všechny dohody na otevření hranic nebo obchodu mají pozitivní dopad na ekonomický růst, a tedy na vytváření pracovních míst, tak to tam musí být. To tam musí být napsáno alespoň několika málo slovy. Abychom jasně řekli, my si přejeme právě toto. Chceme zavést pozitivní prvky, užitečné prvky, které budou vytvářet pracovní místa. To je tedy mm, taková vedoucí linie mých eh, pozměňovacích návrhů. V převodu, který jsem četl, jsou některé části, které by mohly vést k představě, že se jedná o posílení dynamiky vedoucí k národním politikám. Já si nemyslím, že to bylo ve vašem úmyslu, ale neměli bychom eh, se stavit do příliš defensivní pozice. Je tu celá řada pozitivních prvků, které lze využít právě eh, z obchodu se službami. Ať už to je tedy školení, eh, trvalém školení a trvalém vzdělávání pracovníků, poznávání, obohacující reality. I o tom budou hovořit mé pozměňovací návrhy. Cílem tedy je, abychom všechno dělali co možná nejlépe a přitom nezapomínali na to, co je zásadní a co vy hájíte. Abychom tedy potrhli to, co je pozitivní. Ohledně transparentnosti informací a komunikace já úplně souhlasím. Všechno, co není transparentní, zbuzuje e, podezření. Ještě pár slov o veřejných zakázkách bych chtěl říci. Podle mého veřejné zakázky a e, smlouvy o nich, jejich otevření mm, v této dohodě je, do, je mm, pozitivní věc. Ale jedna věc je tedy, můžeme je vyloučit z té dohody, pokud je to vysoké riziko, ale můžeme eh, zajistit ochranu a přitom neomezovat eh, svobodný pohyb. To je, myslím, eh, cíl, který já chci, kterou si dostanu ve svých pozměňovacích návrzích. Takže nyní má slovo Tamáš Mesarič za zelené ale vypadá, že nemám pravdu, takže kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Za zelené chci říci, že výslovně podporujeme váš text vzhledem především k vyjmutí služeb ve veřejném zájmu a také z hlediska zachování práv pracovníků to, co o tomto eh, to dohodě zatím známe, tak musím říci, že tam příliš mnoho pozitivního pro pracovníky není. Já musím říci, že my opravdu bychom měli na tuto dohodu nahlížet kriticky. Já tady vítám všechny body, které jste formuloval, některé bychom dokonce zostřili a také doplnili některé aspekty, například genderovou perspektivu perspektivu, které jsme diskutovali nejenom ve výboru e, pro ženy, ale i výbor pro zaměstnanost by sám měl tento aspekt navrhnou. A potom také zapojení občanské společnosti, nejenom sociálních partnerů, o kterých jste se zmínil. A to se týká také především přístupu k informacím a dokumentům. Ale potom je to také zostření bodu 6. Vy tady správně hovoříte o doložce, revizní doložce, která by umožnila revizi liberalizace. A tady také chci upozornit, že existují ještě další velice problematické doložky. A potom tady si myslím, že by měla být také zmíněna role Evropského parlamentu, protože se domnívám, že Evropský parlament je tady vlastně pouze zmíněn, ale není zahrnut do mandátu. A potom máme ještě další připomínky, které budeme formulovat v rámci pozňovacích návrhů, ale zatím vám děkuji za velice dobré stanovisko. Děkuji a nyní Tiziana Begin za FDD. Děkuji, pane předsedo, také vám děkuji za odvedenou práci, která je více než vynikající. Souhlasím se všemi eh, vašemi eh, názory. Ehm, to, co jsme se dozvěděli o dohodách TISA eh, z Wikileaks, vzbuzuje obavy a některé z těchto obav už vyjádřilo naše hnutí ještě předtím, než se to objevilo na Wikileaks služby, eh, které se vztahují eh, ke GAT, neboli tedy služby z jedné země do druhé, eh, by měly být kompletně liberalizované, což může být problematické pro pracovní místa, technologie, ale může anulovat zeměpisnou vzdálenost. To znamená, že jednotlivé podniky povedou přímou konkurenci. Už jsme to viděli u mobilních operátorů, a víme, že lze pracovat eh, v zahraničí eh, za velice nízké ceny, tam, kde se jedná například o telefonní centra. A eh, to mění konkuren, obraz konkurence. A také je otázka, jakým normám budou podrobeni pracovníci z třetí zemí. Víte, že klauzule, která by bránila liberalizaci, neumožní návratu zpět, ale záleží eh, na eh, neoliberální vládě, která může otevřít anebo zablokovat eh, situaci. Další problém je bod čtyři a to je fyzická přílež, přítomnost třetí osoby v EU. Například je to tlumočník, který jede s nějakým představitelem firmy. Jsou to lidé, kteří jsou velice Eh, kvalifikovaní a doprovázejí po omezenou čas, eh, dobu eh, tu danou osobu. Ale na Wikileaks se zdá, že by stejné podmínky se mohly vztahovat i na imigrovavší pracovníky. To znamená, že by měli tito imigrovavší pracovníci větší záruky než místní pracovníci. Je zapotřebí předejít zneužívání situace. Je to důležité pro vnitrostátní pracovníky kvůli mzdám, protože by docházelo k sociálnímu dumpingu. Evropská komise tvrdí, že toto se stát nemůže, ale Austrálie a další země již přemýšlejí o ochranných eh, klauzulích. A možná, že nežádoucím účinkem by bylo eh, aby se zahraniční pracovníci dostali do konkurence s místními pracovníky. A já jsem přesvědčena, pane eh, zpravodaji, zejména, že v bodech 2 eh, a 6 eh, budete brát na vědomí tyto moje připomínky a já se budu zabývat tímto tématem do Litiza i ve výboru pro vnitřní obchod. Děkuji vám. A posledním Řečníkem je Dominik Matan. Děkuji. Já omluvám paní Mulan, která se zabývá touto zprávou. Velice stručně jsem chtěl sdělit, že souhlasíme s celou řadou vašich obav, které jste vyjádřil. Stejně jako vy nedůvěřujeme dohodě, která implikuje stále hlubší integraci na úkor eh, lidí a tedy pracovníků. To je vše. Děkuji. A já bych se chtěl nyní vyjádřit k diskusi a vyvodit z ní příslušné závěry. Jde totiž o to, že když nebudeme také dbát na zachování sociálních standardů při přeshraničním poskytování služeb a neustále budou standardy snižovány, pak nebudeme dělat dostatek pro sociální ochranu pracovníků v rámci celé Evropy to je jednoduchý bod, je to archaický bod, který se skrývá za bodem čtyři. Já si myslím, že bychom o tomto měli ještě dále hovořit během rozhovoru mezi stínovými zpravodaji. Zjistili jsme totiž, že i bez týzy dochází ke zneužívání vysílaných pracovníků a dochází k mzovému dumpingu a sociálnímu dumpingu. To nám lidé zazlívají. A sice velmi oprávněně, jestliže my s tím nic a proti tomu neděláme. To je jeden bod. A druhý bod. Čet Pašia kritizoval bod číslo 6. Já chci ještě jednou jasně říci, že to je velice jednoduchý a logický bod. Jestliže s někým uzavřu smlouvu, která se týká určitého obsahu a tento obsah má smluvní partner plnit. A já dospěji k názoru, že smluvní partner určité podmínky nedodržuje, ale určité podmínky neplní správně, tak musím mít možnost vypovědět takovouto smlouvu. Nikde v právních systémech neexistuje doložka, že jednou uzavřená dohoda již není eh, vypověditelná. A přesně to má být zakotveno v týze. Jestliže jednou jsem privatizoval službu veřejném zájmu, tak už ji nikdy nemohu vrátit do uh, společenského veřejného zájmu. A to je nelogické a já si myslím, že o tom se ještě musíme pobavit. Nebylo by bývalo možné například pařížské vodovody vrátit do komunálních rukou, protože soukromá firma neinvestovala a kvalita vody byla špatná. Stejně tak to bylo v New Orleansu a také v Atlantě. Tam se lidé rozhodli, že chtějí pět z této smlouvy vyjmout tyto veřejné služby, protože veřej, ten eh, soukromý partner neplnil smlouvu a všechno se vlastně zhoršilo. A jestliže toto zakážeme, takovýto postup mezinárodní dohodou, já nejsem právník, ale já vím, že že římské právo zakotvuje možnost vypovědění smlouvy a toto římské právo je staré již 2000 let. A o, takže o tom ještě musíme diskutovat. A za třetí chci říci, že bych býval uh, napsal ještě více, ale stanoviska jsou omezená na 1500 znaků a já budu rád, jestliže stínoví zpravodajové se k tomu ještě vyjádří, potom tento návrh stanoviska se stane objemnějším a my zajisté povedeme o tom ještě také dobré diskuse. Já vám děkuji za rozpravu a nyní komise má možnost se k tomu vyjádřit. Pan Garnes Garcia Bermudez je zástupcem komise k tomuto tématu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne. My se eh, teď rozhovořili o vyjednávání o dohodách TISA, která začala minulý týden v Ženevě, budou pokračovat tento týden. A z tohoto důvodu jsme se omluvili, že náš negociační tým zde není dnes přítomen. Budeme velice rádi, když vám budeme moci sdělit více ohledně našich eh, vyjednávání v budoucnosti, jak už bylo zde naznačeno několika řečníky. Jedná se o významnou část evropské ekonomiky. Máme asi 170 miliard surplus přebytek e, v exportu. Je zapotřebí, aby vše bylo správně upraveno na evropských trzích, abychom zajistili pracovní místa, růst a Eh, služby za, mm, zaujímají velice důležitou součást naší ekonomiky. Evropské podniky stále ještě čelí eh, velkému počtu obchodních bariér eh, v zahraničí. Týká se to i služeb. A, a, um, mm, Spojené státy jsou poměrně otevřené konkurenci ze zahraničí proto TISA je teď zaměřena na to, abychom vytvořili rovné podmínky pro nové podniky z třetích zemí a pro naše v třetích zemích. A proto Evropská unie chce, tedy se rozhodla přistoupit k vydávání o dodách TISA. To musí jít ruku v ruce s zachováním schopnosti EU reagovat na základní rozhodnutí ve společnosti. Jak bylo již několikrát zmíněno, veřejné služby například v Evropské unie patří k nejvýkonnějším ve světě a hrají významnou úlohu pro evropské hodnoty. E a v tomto smyslu tedy potřebujeme eh, chránit obchodování s nimi. Vždy jsme eh, se vyhýbali tomu, abychom eh, přijímali rozhodnutí, která by šla proti věřenému zájmu. Jako příklad můžeme uvést veřejné zdravotnictví, veřejně, veřejné školství, veřejné vodohospodářství, je zde předpoklad, že jakmile nějaká služba funguje ve veřejné oblasti, nemůže být následně převedena zpět do soukromých rukou. Řečník se omlouvá, nemůže to být přehozeno zpět. Um, e je to eh, ze soukromých rukou do veřejných rukou má být ten přechod, který eh, nelze uskutečnit. U veřejných služeb na evropské úrovni, tak to musíme uvažovat. Členské státy proto mají své právo do veřejného sektoru vrátit služby, které jsou poskytovány soukromně. A když se to má stát, tak ten členský stát nebo místní orgán musí přitom plnit e, všechna pravidla ohledně smluv, e, vyvlastnění a tak dále. Obchodní dohody se e, netýkají toho, jak se má regulovat trh se službami. Jde tu především o to, aby eh, o kontraktech nebyly nějaké mm, diskriminační zmínky, je zapotřebí zjistit nediskriminaci. Eh, a vlády eh, samotné by se měly chovat nediskriminačně, měly by dodržovat pravidla týkající se zdraví bezpečnosti na pracovišti, ať už se tedy jedná o oblast ochrany vody nebo životního prostředí. Všechny tyto normy musí brát členské státy v úvahu. To jsem chtěl vyjasnit na závěr eh, vaší dnešní eh, diskuze. Také bych rád zdůraznil, že vyjednávání TISA se netýká konkrétně sociálních eh, vyjednávání, sociálních aspektů a proto eh, to nebude mít přímý dopad na pracovní trh v EU. Naopak EU má své svůj zájem na tom, abychom měli vysoce kvalifikované pracovníky v EU. A evropští pracovníci jsou jedni z nejkvalifikovanějších ve světě. Je to významný kapitál pro export služeb, ale také pro export zboží. ať už se tedy jedná přímo o export zboží nebo následnou údržbu toho zboží. Podniky mají velký zájem hledat talenty v EU a získat do EU také ty dovednosti, které potřebují. To je právě ten důvod, proč se takto zabýváme silně pohybem pracovníků ale musí se to upravit tak, aby to nemělo dopad na sociální a pracovní nebo podmínky pracovního práva. Eh, pravidla EU a členských států anebo eh, pracovní podmínky a sociální eh, ochrana nadále musí platit i pro všechny osoby, které nejsou občany EU poskytují tyto služby. V tomto smyslu bych chtěl zdůraznit, že tu je určité nedorozumění ohledně dohody TISA. Je třeba rozlišovat mezi tedy dohodou TISA což je mobilita související s obchodem. A potom je to otázka volného pohybu osob. To jsou dvě různé věci. A když se mluví o dohodách, jako je TISA, tak tím nemyslíme migraci jako takovou. Lidí tedy, kteří hledají práci v EU. Obchodní dohody se nevztahují na pracovní místa v EU s tím to konkrétně nesouvisí. Jedná se jen tedy o dočasný vstup v nějakém jasně definovaném časovém horizontu do 6 měsíců vysoce kvalifikovaných profesionálů, kde máme určité dohody, aby bylo zajištěno, že se jedná skutečně o vysoce kvalifikované osoby, že eh, mají kvalifikaci, že jsou schopny eh, se zapracovat rychle. A to všechno musí být determinováno dohodě o službách. Takže už v té pracovní právní smlouvě toto musí být nějak začleněno. Takže komise se k tomuto vyjadřuje velice jasně eh, a specifikuje také možnou dobu pobytu těchto osob. Eh, bohužel došlo takovému nedorozumění které se pak opakuje při mnoha dalších vyjednáváních, ať už je to u T-typu nebo TISy nebo u jiných. Také jsem se chtěl zmínit o některých konkrétních prvcích tohoto eh, stanoviska, je to například bod 6, kde se hovoří o liberalizaci služeb. A kde se hovoří o porušování pracovních standardů. V současné době je tu návrh ze strany Pakistánu pro dohodu TISA na základě článku 21 GATU, tedy o revizi eh, dohody my teď zvažujeme tento návrh, zda ji tedy budeme projednávat, nebo zda ji nepřijme k bodu 7, kde se žádá zveřejnění všech dokumentů ohledně TISY, jak bylo zmíněno. Paní Morán Šartě. Pro nás je velice důležité při vyjednávání abychom měli nějaké páky k vyjednávání, abychom uspěli, protože jinak to nejde. E, v kontextu mnohostranných vyjednávání je tam dalších 23 e, nebo kolik e, aktérů. Samozřejmě, že vyjednávání jsou vedena velice transparentně. Eh, tato na základě smlouvy, na základě eh, výboru pro obchod na eh, radě, na základě práce výboru INTA v parlamentu se tedy postupuje při těchto vyjednáváních a ty, tyto aktéři dostávají informace o tom, jak se postupuje ve e, vyjednávání. Ale my si potřebujeme zachovat také něco na, jako páku pro vyjednávání. Takže Klíčové dokumenty už jsou ve veřejné sféře, jsou veřejně dostupné. E, máme taky takto e, mandát od rady a také e, transparentní dokumenty, které jsou klíčové o stanovisku finančních služeb. Na závěr jsem chtěl zareagovat na dotaz paní Úskok ohledně statistik. Eh, těch několika kategorií. Ano, to je velice dobrá poznámka. Tyto statistiky nemáme. Nemáme obchodní služba. službách. V minulosti jsme žádali členské státy o poskytnutí těchto údajů ale bohužel členské státy je taky nemají. Ty statistiky o vstupu jsou sbírány členskými státy a Eurostatem samozřejmě na základě kategorií migrantů. Ty eh, kategorie Eh, o kterých hovoříte, nejsou začleněny, eh, protože se o tom nezmiňuje legislativa o migraci v členských státech. Protože pokud se sbírají údaje, tak se sbírají na základě eh, legislativy a na základě těch migračních kategorií. Takže proto tato statistická data o vstupech nemáme. Máme tedy jiné údaje. Spolupracujeme s členskými státy, abychom navýšili transparentnost a měli lepší představu o souvislosti e, jednotlivých kategorií migrantů, tak jak je to v jednotlivých členských státech. Vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji komisi. Myslím si, že také tato prezentace nám ukázala, že opravdu jednání nebudou jednoduchá. Tady jde o mnoho a já se již těším na jednání o jednotlivých názorech. I náš výbor bude se sehrávat důležitou roli. A lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 20. říjen a 3.12. budeme schvalovat návrh. INTA se tímto návrhem bude zabývat 10. Eh, prosince a na plenárním zasedání se budeme eh, tímto tématem zabývat v lednu nebo v únoru. A potom poslední bod dnešního jednání, další schůze se bude konat 10. listopadu od 9 do 12.30 a odpolední zasedání bude posléze od 15 do 18.30. A osobní poznámka když je tady na počátku také napsáno, že máme začínat v 9 hodin, takže prosím vyřiďte kolegům, že 9 hodin je 9 hodin a není to 9.30. Není to dobrý dojem, který vzniká, když stanovíme začátek jednání na 9 hodinu. Komise je přítomná a nás je tady málo. Takže vám děkuji, přeji vám hezký den.